ti, kteří jsou zde naposledy. Dohoda o vystoupení uh, eh, UK je opožděným příkladem politického realismu. Uh, ta debata o uh, usnesení akceptuje uh, ten rozsudek, ale je potřeba hovořit o třech bodech. Za prvé, dohoda praví, že v budoucnu se strany ne, se mohou eh, rozhodnout, že už nebudou eh, akceptovat eh, občanské průkazy bez biometrického čipu. To není proti zákoně, zákonné, ale nezdá se, že by proto existoval jakýkoliv legitimní důvod. Ochrana údajů a soukromí byly, bývaly předmětem velkých politických debat. Bohužel naš, naše politické klima, které Eh, se nadměrně zabývá eh, právy, jako kdyby na tato práva zapomněla. Za druhé, dohoda o, eh, obča- o občanských právech, tak jak se interpretují v současné době s tím, že budoucí interpretace bude mít na starost Evropský soudní dvůr. Ten jako kdyby vlastně vytvářel dva paralelní proudy judikátu jak realistické, realistický tento postup vlastně je, chci se zeptat. Za druhé, eh, článek 18 tohoto usnesení si stěžuje na záměr eh, Velké Británie ukončit eh, volný pohyb osob od příštího roku. Toto právo je pevně propojeno s zprávy občanů obecně a e, jakýkoliv, e, jakákoliv dohoda o obchodu mezi Spojeným královstvím a EU by měla záviset na zachování volného pohybu e, osob. Je to v zájmu obou stran. Dohody o obchodu obecně se nezmiňují o volném pohybu osob. Evropská unie v roce 2018 měla eh, se Spojeným královstvím velký obchodní přebytek. Je tady v zájmu EU i v zájmu Británie eh, sjednat komplexní všezahrnující eh, obchodní dohody. A to se týká i práv občanů na obou stranách protože mají právo, aby tento parlament bral jejich ekonomické zájmy vážně, také na obou stranách. Děkuji. Teď má slovo pan Van Orden za skupinu EKR na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že nová předsedkyně komise měla velmi konstruktivní jednání s premiérem Johnsonem v Londýně. Atmosféra byla velmi eh, přátelská, tak by to mělo být. Ale teď musíme udělat velmi rychle pokrok o tom, jak bude vypadat budoucí vztah mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. Eh, musíme nejprve také ratifikovat dohodu o vystoupení, jak víte. Eh, dolní sněmovna většinu 99 hlasů ve třetím čtení schválila tuto dohodu, bylo to minulý týden, teď je to ve sněmovně Lordů a teď je povinností tohoto parlamentu, aby dal svůj souhlas s touto dohodou, aby mohl začít platit 31. ledna a já věřím tomu, že k tomu dojde bez větších problémů. Samozřejmě kontrola našich hranic to byl hlavní faktor eh, v tom rozhodnutí odejít z Evropské unie, to říkám paní Hybner, měla by to mít na eh, vědomí, co se týče eh, práv občanů, to je oblast, kde jak britská vláda, tak Evropská unie se víceméně zhodovaly už od začátku. Mně se líbí první odstavec toho usnesení. Věří tomu, že dohoda o vystoupení je vyvážená a spravedlivá a to by vlastně mohlo být všechno. Určitě to usnesení chce na pomoci eh, situaci bez eh, nějakého vytváření mýtu nebo nedorozumění, ale určitě pan Frhovstad v budoucnosti bude mít co na práci. A musíme si uvědomit, že eh, nikdo nemá lepší pověst při ochraně práv jednotlivců než Spojené království a to usnesení eh, nepřiměřeně upozorňuje na evropské občany v EU, ale velmi malou pozornost věnuje britským občanům, kteří pobývají v těch 27 členských státech EU. Jeden odstavec 22 celkem. Pane království eh, eh, velmi postoupilo v přípravě, ale zatím členské státy nezveřejnily žádné informace, jak ten systém bude fungovat pro britské občany v jejich zemích. Takže stejně tak jako britské úřady dohlížejí na to, aby se všem by zacházeno správně, tak eh, by bylo dobře, aby ostatní eh, členské státy to dělaly podobným způsobem a aby ochrana britských občanů v, zemích EU byla stejná. Děkuji a teď za GUE pan Širdevan. Děkuji, eh, pane předsedo. Dnes musím hovořit o právech těch, kteří se podílejí na prosperitě britské společnosti, kteří jsou ve výzkumu v pečovatelství nebo podnikají. A přestože samozřejmě eh, to rozhodnutí eh, nespochybňujeme odejít 31. Eh, ledna z EU, tak bychom se měli postarat o to, aby tito občané Británie, jakože britští občané v EU, měli zajištěné postavení. Tato debata je důvodná, protože existují důvody, že ta práva občanů a s tím spojená sociální práva eh, mohou být ohrožena v těch eh, jednání, že to nebude eh, prováděno v praxi. Stejným způsobem, kde například o udělení eh, toho statusu osazené osoby, jde o to, kdo bude dohlížet na to, že budou řešeny stížnosti, jakož je ochrana těch zranitelných osob nebo zranitelných žadatelů. A nyní bychom měli přistoupit k jednání o budoucím vztahu. Tady jde o mnohem více. Jak všichni víme, není to jenom dohoda obchodu, jde vlastně o úpravu všech hospodářských, sociálních, eh, ekologických aspektů eh, mezi námi. To eh, všechno bude muset být tou dohodou pokryto a přitom existuje celá řada politických aspektů, které Eh, říkají, že eh, to bude mnohem eh, větší dohoda než jakákoliv jiná mezinárodní dohoda. Na to bývá už jen 11 měsíců a proto bude nezbytné, aby vláda Borise Johnsona podle mě včas požádala o prodloužení přechodného období, tak aby ta práva občanů mohla být dostatečně chráněna. A abychom měli společně čas, který je potřeba. Pokud k tomu nedojde, a to je potřeba zase výslovně zdůraznit, tak pořád existuje nebezpečí tvrdého eh, Brexitu se všemi negativními dopady, které to bude mít. Naše delegace, naše skupina vždycky upozorňovala na to, že je potřeba hm, pokračovat v mírovém procesu v severním eh, Irsku. Budeme to pozňovat i nadále. Neměl by dojít k žádnému snížení standardů, kdyby eh, britská vláda dospěla k názoru, že Nejlépe eh, se jí bude dařit, když dopustí sociální nebo ekonomický dumping nebo dumping eh, v daňové oblasti. A na závěr bych ještě chtěl eh, jménem naší politické skupiny říci našim britským kolegům, že jim děkujeme těm, se kterými jsme konstruktivně mohli spolupracovat, ale také jsme s nimi vedli spary, budete nám chybět. Grazie. Děkuji. A teď za nezařazené pan Philips na jednu minutu. Disgust. Velká Británie zahájila systém registrace k pobytu a ti, kteří si zvolili Británii za svůj domov, by měli mít možnost zůstat za stejných podmínek jako ti, kteří eh, tam eh, žijí. Ale nesmí to znamenat, že ten systém je, někomu dává přednost před jinými. Vy vlastně navrhujete, aby například Afričané, Azijci, eh, i ti všichni eh, mohli nazývat Británii svým domovem. A Zatím to si nestojíme. Já jsem se vyslechla to, co tady zatím bylo součástí dnešní rozpravy, ale musím říci, že tady byli politici, kteří eh, strašili eh, ohledně poškozování práv eh, občanů, eh, říkali, že Británie není přátelskou zemí, ale myslím si, že toto je nesprávný postup zastrašování. Měli bychom všichni spolupracovat. My se staneme nezávislým státem s nezávislou imigrační politikou a jsme připraveni s vámi spolupracovat a zajistit, že všichni budou chráněni. Grazie. Děkuji, pan González Pons, na minutu a půl vystoupím anglicky. Britští občané musí vědět, že navzdory Brexitu a tomu všemu, k čemu došlo v posledních čtyřech letech, budou vždy vítáni v EU, protože Evropa eh, nezohledňuje váš původ, ale to, kam chcete směřovat. Země možná mohou být odděleny, ale rodiny nikoliv. A dnes je tady více než milion Britů, kteří žijí v jiné zemi v Evropské unie a řada z nich dokonce u nás ve Španělsku a na ně bych se chtěl dnes přímo obrátit. Řada z vás si vybudovala své životy v Evropě, řada z vás se zde provdala, oženila, někteří z vás mají děti, kteří se na kontinentální Evropě narodili a my všichni jsme tedy přátelé, jsme rodina a na toto nechceme zapomenout. A proto vám chci říci, že bez ohledu na to, k čemu dojde po 31. lednu, budete do Evropy vždy patřit. A pokud se budete přát u nás zůstat, tak Evropská unie pro vás bude vždy domovem. To vám říkám z celého svého srdce. Tímto uh, se s vámi nechci úplně loučit, spíše řeknu, že si přeji, abyste u nás zůstali, že Evropská unie zůstává vaším domovem. Děkuji. Na minutu paní Kirsten Darling. Thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Ve výboru, eh, v petečním výboru jsme slyšeli hlasy občanů z celé Evropy, kteří jsou zoufalí, mají otázky, co bude s jejich životem, prací, rodinou. Většina z nich eh, byli eh, Evropané eh, v Británii, anebo Britové, kteří žijí v Evropské unii déle než 15 let a nemohli nijak ovlivnit rozhodnutí, které bude mít velký vliv na jejich život. Jsou děti velkého kontinentálního mírového projektu, <clears throat> vybudovali své životy na základě společných práv, která sdílíme. A je naší morální povinností vůči těm, kteří nemohli ovlivnit eh, toto rozhodnutí a jsou dále eh, obíráni o svá práva. My musíme zaručit eh, občanská práva, to je nepřekročitelná hranice pro jakoukoliv dohodu o Brexitu. Toho se musíme držet, musíme být odvážní a předtím, než o této dohodě budeme za několik týdnů hlasovat. Děkuji. Děkuji, paní Vorden. Jedna minuta, pan Vorden. Emanuel je učitelka a e, svůj krásný jazyk e, už 20 let učí e, v mém okrsku 20 let. Platí daně, vdala se za Brita a její děti jsou Britové. Nedávno musela při registraci o uh, usazení vyplnit uh, mnohastránkovou, uh, mnohastránkový uh, formulář a doložit, že platila daně. Ovšem uh, status uh, usazené osoby jí byl předběžně zamítnut. Dohoda o právech občanů usazených ve Spojeném království je zásadní otázka. Jde o zajištění jejich práva, aby jejich domov zůstal jejich domovem. To je naprostá nezbytnost. Neexistuje logický důvod, proč by eh, britská vláda nemohla využít deklaratorního procesu s vhodnými doprovodnými dokumenty eh, a za eh, nezávislého monitorování tohoto procesu, eh, aby těmto lidem zaručila trvání jejich práv. Eh, současný postup je hanbou pro náš národ a měli bychom také myslet na odpovídající práva pro Brity žijící v Evropě. Pane Johnsone, přejete-li si po 31. lednu udržet eh, odpovídající stejná práva eh, pro Brity žijící v Evropě, měl byste toto vzít eh, v úvahu. Pan, pan Van Worden má na vás dotaz. Akceptujete tento dotaz? Odpověď je ne. Ticho, prosím, říká předsedající. Pan Alard, jedna minuta. Uh, i am one of the eu citizens of the eu national who's been asked to apply. já jsem uh, jedním uh, já jsem jedním z mm, evropských občanů, který se měl zaregistrovat pro status usazené osoby. Žil jsem ve Skotsku dlouhá, dlouhá léta. Nevím, jak jsme se dostali tak daleko ten režim eh, pro usazené osoby eh, neslouží svému eh, účelu. Jak chce Evropský parlament chránit práva občanů, když dojde k takovéto situaci? Chci vám připomenout, že tato otázka bývala nepřekročitelnou hranicí pro jakoukoliv dohodu mezi EU a Spojené království. Je potřeba se toho držet. Vidíme, jak vypadá situace i e, v Evropském soudu pro e, lidská práva a jsem velice znepokojen. Evropský, evropský režim pro osoby e, usazené Eh, neslouží svému účelu. Já odmítám eh, zažádat eh, o právo i nadále bydlet ve svém domově. Práva usazených občanů musí být automaticky chráněna. Skotsko musí zůstat v EU. Je to pouhé rozloučení, určitě se ještě někdy uvidíme. Pane Alarde, Pan Van Orden to znovu zkouší s modrou kartou. Přijmete otázku od pana Van Ordna? Ne. Eh, pokud budete odmítnout po třetí, tak už eh, vám to nemožní. Mám teď dobrou náladu. Pojďme si vyslechnout eh, pana Van Ordena. Uvidíme, co nám chce říct. Děkuji za vaši zhovývavost, paní předsedkyně. Já bych chtěl na adresu dvou kolegů, kteří teď mluvili, šest milionů osob požádalo o ten statut usazené osoby. Pouze pět z nich bylo odmítnuto vedem k jejich trestnímu rejstříku. Pane fan Ordene, Nebyla to žádná eh, otázka, můžete na to zareagovat, pokud chcete, máte 30 sekund. Děkuji, já na to zareaguji. To už jsme slyšeli, slyšeli jsme, že většina osob, které požádali, získali status uznané osoby. 37% bylo odmítnuto a museli znovu požádat. Pokud o něco požádáte, jste odmítnut, všechny ty osoby měly odmítnuty ten usazený status. Takže běžte zpátky do Londýna a tam to řekněte Borisi Johnsonovi. Ne, pane Van Ordene, byla jsem velmi shovívavá, ale teď už ne. Pan Terč, na jednu minutu. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Brexit eh, trochu eh, snižuje toleranci mezi eh, lidmi. Možná podobné vyjádření, jako jsme tady slyšeli, celou řadu věcí vysvětlují. 31. ledna dojde k Brexitu, je to rozhodnutí, které mělo přivést Evropskou unii k sebekritice, ale došlo k přesnému opaku. Naopak eh, nebezpečně a vztekle eh, kolem sebe kopemem. Britové přitom mají eh, dvě velké cti. Jednak velkou odvahu a lásku ke svobodě. A myslím si, že oboje potřebujeme v těchto ideologických, hegemonických snaz, snahách a snech o federalismu. Ve Španělsku žije 250 tisíc Britů a 180 tisíc Španělů zase žije v Británii a je potřeba zajistit práva všech. A právě proto eh, je tady celá řada důvodů, abychom zajistili funkční reciprocitu. Vztahy s Londýnem možná vypadají snadnější z jednotlivých hlavních měst než z Bruselu, protože v Bruselu převážuje duch odplaty. Děkuji. Paní Rego na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Víme, že 31. ledna dojde k odchodu Spojeného království z EU. Samozřejmě, že respektujeme demokratické rozhodnutí britských občanů, ale eh, jako Španělsko si myslíme, eh, že je potřeba řešit některé záležitosti, například otázku Gibraltaru. Hovoříme o situaci více než 13 tisíc příhraničních pracovníků. Neoliberální politiky vytvořily z Gibraltaru eh, velice eh, problematickou oblast se strukturálními problémy, kde je obrovská nezaměstnanost, eh, především u mladých lidí. A článek 24 dohody o odchodu bohužel neřeší žádným konkrétním způsobem zajištění eh, práv těchto vysílených pracovníků, jejich eh, sociálních práv, včetně eh, práv na důchod jsou pouze zajištěny zájmy elitních korporací a podniků a nikoliv pracovníků, kteří zůstávají v pozadí. Děkuji, paní Vydikom. Já bych se ráda zaměřila na článek 18 tohoto dokumentu, který praví, že parlament z politování kon, konstatuje, že eh, uznání volného pohybu ze strany Spojeného království skončí. Já musím jasně říci, že ukončení volného pohybu osob Eh, byl eh, silným faktorem v rozhodování britské veřejnosti opustit Evropskou unii. Byl to eh, jeden z největších důvodů. A i přesto tento parlament se k této situaci slaví, staví slepě. Snažíte se říci Británii, že nemáme mít proces podávání žádostí, že má být ten proces deklaratorní že není potřeba e, žádost doprovodit e, e, průkaznými dokumenty. Očekáváte, že ukončíme volný pohyb osob, ale my to musíme udělat účinným způsobem, ne jen podle názvu. A čím dříve to tento parlament pochopí, tím dříve vstoupíme v legitimní a relevantní dialog. Eh, paní Videkom, eh, modrá karta, otázka eh, od paní Infeld. Akceptujete tuto otázku? Děkuji. Prosím, 30 sekund. Děkuji, paní předsedající. Paní Videkom, vy říkáte, že britští eh, občané chtějí toto či eh, něco jiného, ale není, to prav, není pravdou, že pouhých 43 eh, lidí hlasovalo pro vaši politickou agendu a že je to jenom pouze díky vašemu politickému systému, že pan Johnson má většinu poslanců v parlamentu, ale ve skutečnosti většina Britů nehlasovala pro Brexit. Není to pravda, paní Videkom? 17,4 milionů lidí eh, v, eh, ne, za největší eh, účasti na referendu v britské, v britské histori- v historii hlasovalo pro opuštění. Proč? Proč Boris Johnson získal tak obrovskou většinu během posledních voleb? Protože jeho základním slibem bylo, že dokončí Brexit. Pan Rangel. 1,5 minuty. Prosím, aby britští kolegové po, mé pravici se uh, eh, utěšili. Ao Conselho e também à Comissão, nomeadamente eh, eh, ao Michel Barnier, já bych se chtěl obrátit na komisi, zejména na Michela Barniera. Chci říct si následující věc. Portugalsko které tady zastupuji, je e, zemí, která má velmi dlouho trvající e, dohodu e, s Británií, která už platí několik století a vždy byla obnovena a platí dosud. A my jsme tedy zemí, která nejvíce lituje odchodu Spojeného království z Evropské unie bychom byli nicméně rádi, kdyby ty naše velmi úzké vztahy s Británií zůstaly zachovány. A stejně tak to platilo i pro Evropskou unii. A situace občanů je pro nás základní potřeba na tom dále pracovat a dovolím si kritizovat britskou vládu. A to proto, že se nezdá, že by britská vláda věnovala tolik pozornosti této otázce jako my. Eh, a proto bych chtěl vyzvat pana Johnsona, aby zavedl hm, eh, systém, který umožní občanům z Evropské unie eh, žít v přátelských a stejných podmínkách jako dosud. Britany, děkuji, pan Moraes, na minutu a půl. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Jak eh, Michel Barnier velmi dobře ví, jak EU, tak eh, Spojené království pracovali velmi tvrdě na tom systému registrace k pobytu občanů EU. Víme, že ten systém není úplně dokonalý, proto tady je několik těch případů, proto také o tom mluvila předsedkyně komise. Já vám také mohu uvést jeden takový příklad, eh, uvést premiér nedávno eh, eh, mluvil o tom nezávislém orgánu, který by měl dohlížet na registraci občanů a rozhodl se delegovat jeho pravomoce na jiné orgány. Takže místo toho, aby posílil nezávislost tohoto orgánu, vzhledem k těm eh, nedávným případům, které byly nespravedlně rozhodnutě, tak se rozhodl takto. Takže pojďme si říci jasně, toto jsou velmi legitimní obavy evropských občanů a říkám to také na adresu eh, rady. A musíme eh, s tím naložit správně, jinak to zachová velmi hluboké jizvy a e, bude to určovat to, co se stane s tím budoucím vztahem, který nutně musíme mít v budoucí době. Někteří hovoří o té potřebě fyzického dokladu nebo e, systému odjezdu. To jsou e, všechno věci, které mohou vést k nespravedlnosti a nebude tady možnost nezávislého vyřešení. Stane se to součástí judikatury a toho morálního příběhu, o kterém se bude nadále hovořit. A proto eh, Michel Barnier klade tak velký důraz na práva občanů a proto je potřeba na to upozornit, eh, aby to na druhé straně slyšeli. Děkuji. Eh, Michel Durand na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Několik slov, abych zdůraznil, proč je to usnesení tak důležité Podobně jako řada mých kolegů, já mám pocit, že pozornost těmto otázkám by měla být klíčová v těch jednáních. Byl bych rád, kdyby Michel Barnier, a já vím, že už odvedl v tom hodně práce, si uvědomuje, že parlament stojí za ním velmi jednomyslně a bude i nadále připomínat, že nemůže dojít k té dohodě o budoucím vztahu, pokud tam nebudou zahrnuta práva občanů. A já jsem čím dál tím více přesvědčen o tom, že je potřeba přijmout to usnesení velkou většinou. Protože když tady slyšíme extrémní pravici z Británie, po všech těch lžích, které, které se dopustili, aby dosáhli skandálního vítězství v referendu, že teď chtějí uzavřít pouze obchodní dohodu a nechtějí dodržovat práva občanů, tak hanba jim, a říkám to naprosto jasně, žádná dohoda nebude uzavřena, pokud nebudete dodržovat práva občanů. To je pravidlo, které vám tento parlament určí a kterému se nevyhnete. Um, Vážení kolegové, Končím eh, s možností eh, nezařazených eh, řečníků a teď už má slovo paní Reintke na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Toto možná bude pro mě nejkomplikovanější projev, s nímž tady vystoupím jako poslankyně. Já jsem v kampani bojovala za více práv pro občany v EU a nejen jednou miliony občanů o svá práva přijdou. A není možné na tom vidět nic pozitivního, alespoň já to nejsem schopná. Teď se blížíme tedy k Brexitu a tak chci vyjádřit alespoň dvě pozitivní informace a to, že všichni britští ob... všichni evropští občané v Spojeném království musí vědět, že jsou tady stovky poslanců v parlamentu, kteří eh, se zasazují o to, aby zůstali vaším parlamentem i nadále. A druhá věc, eh, to se týká všech eh, Eh, Britů, kteří litují současné situace. Evropský projekt eh, je jedinečný v Evropě a myslím, že ukazuje, že všechny vaše hlasy nikdy nepřišly v niveč. Umožnili jste v minulosti vybudovat eh, tento krásný projekt, v němž budeme pokračovat a věřte mi, že jednoho dne budeme svědky toho, že budou britští poslanci znovu do Evropského parlamentu zvoleni. Děkuji. Děkuji. Na minuto pan Fedanza. Děkuji, paní předsedkyně. Podobně jako většina komentátorů říkají, že britský lid vyjádřil eh, svou vůli, ať už se nám to líbí nebo ne, ale to je prostě demokracie. Teď <clears throat> je na nás všech, abychom eh, vytvořili nový eh, pozitivní budoucí vztah mezi Evropskou unii a Británií a zajistili práva evropských občanů v Británii. To jsou samozřejmě nejcitlivější věci, ale musíme uvědomit, že je potřeba udělat eh, pozitivní krok ku předu a bude si to vyžadovat zlepšení těch administrativních postupů, které jsou potřeba pro podání žádosti o trvalý pobyt. Hm, že se to týká mladých lidí, starých lidí, eh, jsou to eh, lidé, kteří by měli mít právo na trvalý pobyt, musíme jim dát naději na tom, že budou moci se také kdykoliv vrátit, pokud budou chtít. I to je základní právo všech občanů Evropské unie. Thank you. One minute for... Děkuji. Jeden a půl minuty, pan Lenars. Děkuji. Více než 3 miliony evropských občanů eh, ve Spojeném království slyšelo od Borise Johnsona a Michaela Goa, že se nic nezmění, že budou mít automatické právo zůstat a že s nimi bude zacházeno stejně dobře jako před Brexitem. Eh, kolega Daniel Hanan zde není, ale řekl, že bylo eh, neodpovědné strašit občany tím, že se jejich status po Brexitu Eh, nějakým způsobem eh, oslabí. Dokonce i Nigel Farage říkal to samé. Říkal, že oslabení eh, takových práv by Velkou Británii dostalo vlastně na úroveň banánové republiky a přesto o tom dnes mluvíme. Hovoříme o deportacích a nepřátelském prostředí. Britská vláda jako by se vůbec nepoužila, nepoučila z uplynulých skandálů a zdá se, že e, zprávy o našem úsilí se nedostanou ke všem občanům, již se týkají a stále se obávají, že ztratí svá práva z toho vyplývají, eh, vyplývá nejistota a úzkost pro Evropany žijící eh, ve Velké Británii. Mnozí občané již zažili na vlastní kůži, že přišli o práva. Pakliže se Spojené království chce stát banánovou republikou, je to na, eh, na něm po Brexitu, ale ty tři miliony Evropanů ve Velké Británii jsou na naší odpovědnosti, my se za ně postavíme a zajistíme, aby se nestali největšími obětmi Brexitu. Toto je stále stanovisko parlamentu od referenda a teď přišla doba zcela jasně dát najevo, že to myslíme zcela vážně. Děkuji. Děkuji. Na jednu minutu paní Jongerius. Děkuji, paní předsedající. 31. ledna po odchodu eh, Spojeného království se tady dohoda o vystoupení naplní no, v lednu 2021. Já jsem znepokojena osudem lidí, zaměstnancům, kteří za to eh, zaplatí vysokou cenu, za toto rozhodnutí. Jak eh, dohoda o vystoupení, tak náš eh, budoucí vztah musí respektovat práva občanů. Nechceme, aby vlastně na našich hranicích nastala situace jako v Singapuru, musíme zajistit, eh, zajistit veškerá práva, včetně eh, práv na eh, nároky z důchodů a tak dále. Britští a evropští občané nesmějí doplatit na rozhodnutí o Brexitu. Brexit není výmluvou pro schromáždění, pro, pro, pro, pro snížení práv, ale je mi velice smutno. Eh, pan eh, Kelleher. Já hovořím v zásadě v kontextu irských občanů, eh, kteří žijí v Irsku a také Britové, kteří žijí v Irsku. V tomto kontextu si musíme uvědomit, že nemůžeme vyjednat kompromis o právech občanů. Nemůžeme oslabit finanční služby, kulturní produkty a tak dále. A protože samotným, samotnou podstatou Evropské unie i Irské republiky je ochrana práv občanů. Máme eh, společný, eh, společnou oblast mezi Irskem, Severním Irskem a Velkou Británií, ale pane Barně, je potřeba zajistit, aby Eh, až se Velká Británie stane třetí zim, eh, zemí, eh, budou chráněna práva občana. Ku příkladu uznávání kvalifikací. To by mohlo mít obrovské dopady na Irskou republiku, kdy by lidé nemohli v Irsku pracovat nadále. Musíme proto zajistit, aby práva občanů byla nedílnou součástí dohody o vystoupení. Nemůžeme oslabit práva občanů a jejich nároky. Děkuji. Pan Ainsley na jednu minutu. Jako eh, městský radní na jihu Londýna <clears throat> vidím, jaké dopady mělo zacházení s emigranty, kteří přijeli eh, po druhé světové válce na lodi Vinraš, kterým byl odmítnut tvrdý, eh, trvalý pobyt, kteří přitom strávili celý život v Británii a najednou jim byla odmítnuta práce domov a Eh, sociální zabezpečení. Místo toho, aby <clears throat> tyto postupy odstranili, protože byly nespravedlivé, tak eh, teď se chystá britská vláda aplikovat ty samé postupy na evropské občany. A ten systém, jak víme, je <clears throat> nespravedlivý. Více než eh, milion těchto občanů žije v Londýně a já nebudu jít s rukama za zády a dívat se na to, jak jejich práva jsou pošlapávána. Nemůžeme eh, důvěřovat současné britské vládě. A já chci vyzvat všechny eh, poslance v tomto parlamentu, kteří tady zůstanou na další čtyři roky, nepřestaňte bojovat za práva evropských občanů ve Spojeném království a britských občanů ve vašich zemích. Pomožte nám, abychom eh, se mohli dohnat naši bezohlednou vládu k odpovědnosti. Pan Liberacky na jednu minutu. Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Na závěr eh, chorvatský premiér Plenkovič říká, zůstaňme jednotní. A jak už jsme tady slyšeli od mnohých, jednotní určitě zůstaneme. Naše hlavní obavy jsou lidé, tedy evropští občané, kteří žijí ve Spojeném království To zahrnuje i milion polských občanů. O těch se eh, zmiňovala i předtím komise von der Leyen. Například polští kuchaři je eh, tež milion jich pořád pobývá ve Spojeném království. A měli bychom si uvědomit, že 440 milionů evropských občanů a 38 milionů polských občanů tedy v rámci toho. My jsme ta silnější strana a pojďme tu eh, naše silnější postavení využít. Paní Interfeld na jednu a půl minuty. Thank you. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jedna otázka stojí, zda to uspořádání bude adekvátní a druhá otázka, jakým způsobem se bude implementovat a zda věříme Johnsonově vládě, že to bude provádět řádně a já myslím, že dosavadní zkušenosti příliš důvěry nevzbuzují a já když teď slyším, co tady přichází z brexitového koutku plenárního sálu, tak jsem ještě více znepokojena, protože to není nic pozitivního a já sama sebe se ptám, eh, komu to pomůže, pokud pěti milionům lidí odebereme jejich práva? Jaký smysl má nechat pět milionů občanů ve váku? Proč je potřeba je trestat? Čeho se dopustili? A otázka to tedy eh, věce má tak, že zatím žádný důvod není, je to prostě hloupá, pomstechtivá kampaň vůči lidem, kteří se nějak neprovinili. Takže v demokracii bychom eh, se neměli takto k občanům chovat. Žádná vláda nemá právo odebírat eh, občanům práva nebo retroaktivně stanovovat nové požadavky, protože občanství je právo samo o sobě, není to výsada, kterou je možné odebírat eh, škrtnutím pera. Takže my budeme stát za všemi těmito evropskými občany. Děkuji. Děkuji. Paní Intvelty. tady na vás modrá karta od pana Rowlanda. Souhlasíte s ní? Ne? Omla... Omlouvám se, pane Rowlande. Vaše žádost nebyla přijata. Um, paní Vedekom také chce eh, požádat o modrou kartu, ale ta již eh, slovo měla, takže přejdu k paní Dowding, která má nyní slovo na jednu minutu. Abychom zasadili dnešní rozpravu do kontextu, poslední šetření v Británii ukazuje, že většina Britů by chtěla zůstat v Evropské unii. 52% ku 48%. Je to velice blízko, tak jako to bylo před třemi lety při referendu, ale je to přesně opačně, než to bylo před třemi lety. Více než 3 miliony evropských občanů ve Velké Británii, stovky eh, tisíců občanů se usadili v Anglii, v Británii jsou ceněni svými sousedy, zaměstnavateli. a třeba zajistit, aby jejich práva byla zajištěna. V tuto chvíli je naprosto zásadní eh, vyřešit otázku usazené osoby. Informace od právníků ukazují, že byť vláda říká, že tento proces eh, je vyřešen během několika málo dní, někteří žadatelé čekají několik měsíců, a tím pádem nemají možnost eh, například požádat o nové pracovní místo. To, myslím, není ukázka laskavého a vstřícného systému. A proto vyzýváme všechny v Evropském parlamentu, aby zajistili, že britská vláda dodrží své závazky ochránit evropské, evropská občanská práva protože jedině to může být základem pro reciproční zacházení s britskými občany ve zbytku Evropské unie. Děkuji, pan Korbet, na 1,5 minuty. Paní předsedkyně, Parlament je, myslím, správným místem pro tuto rozpravu, když eh, za dva týdny by mělo dojít k Brexitu. Je velice správné, aby tady byla tato rozprava už eh, od počátku. Konzervativní vláda totiž eh, komplikovala situaci občanům. Nejprve Eh, britské občany žijící v EU a opačně využívala při vyjednávání a teď eh, zavádí systém, kterým nezajišťuje plné záruky. Příkladem je odmítnutí fyzického dokumentu. To si myslím, že je nastaveno právě proto, aby se zkomplikoval eh, život občanům, kteří chtějí prokázat svůj statut, buď to při hledání zaměstnání či pro najímání bydlení. Komplikuje jim to život. A nyní Boris Johnson má mnohem větší většinu. A to přesto, že 53 eh, procent lidí hlasovalo pro strany, které si nepřáli Brexit, ale posílili ho to a vidíme to i teď eh, v legislativě a v posledním vyjednávání. Britská vláda chce co možná nejkratší přechodné období a tím chce v podstatě znemožnit eh, vyřešení celé řady problémů, s nimiž eh, je Brexit spojen. Namísto toho Ovšem musí britská vláda vyslechnout tento parlament a nezapomenout na to, že Evropský parlament musí nakonec eh, dohodu o vystoupení schválit a především by měla využít přechodného období a znovu se zamyslet nad otázkou volného pohybu aby i další generace neměla takovou výsadu, jako měla generace moje. Děkuji. Um, there is a blue card. Uh, uh, modrá karta uh, pro pana Rolanda. Uh, mohu předvídat odpověď? No mercy. A postupujeme dál. Jednu minutu, paní Nečinga. Jedn... Děkuji. Spojené království eh, vstoupilo do Evropského společenství, než jsem se narodila. 47 let eh, britští občané se mohli spolehnout na svá práva. A můj, eh, moje přítelkyně, která se rozhodla před 40 lety přestěhovat do Velké Británie, si byla jistá, že nikdy nebudeme muset mít obavy o svá práva. To se změnilo Brexitem a to je situace, která se týká všech, kdo žijí v Británii. Eh, mý přátelé, kteří se eh, před desetiletími eh, přistěhovali do Velké Británie, vdali, oženili se tam, měli děti, vidí, že Brexit má obrovský dopad na jejich práva. Postarší ženy, které se přistěhovaly před 40 lety do Velké Británie se svými manžely, nemají svá práva jistá. Eh, mají potíže prokázat právo zůstat a také právo na přístup k důležitým službám, jako je zdravotnictví a sociální služby. Eh, proces podávání žádostí není jednoduchý právě eh, pro ty, kteří nejsou zvyklí vyplňovat formuláře online. A mnozí a, a mm, miliony, miliony požádali a e, ten e, status nebyl prozatím ještě vyřízen, takže jejich práva nejsou e, zaručena. Obáváme se dalšího skandálu, který jsme měli již v minulosti, známý skandál Vendraž. Paní Čáunc, jednu minutu. Děkuji. Vážení kolegové, tato debata nám připomíná, že Brexit se nepodaří 31. ledna. Eh, je to velice složité, eh, bezprecedentní situace eh, a bude to stát mnoho peněz a budeme z toho všichni velice nešťastní v budoucí době. Práva občanů nejsou nic malého. Jak jsme zaslechli v této debatě, existují reálné problémy s režimem žádostí o usazení ve Spojeném království, nedostatek podpory pro zranitelné, hrozba deportace Hrozba skandálem, jaký už byl v minulosti, skandál Vendraž, to vš- tomu všemu je potřeba se věnovat. Je ironické, že poslanci Evropského parlamentu budou mít větší vliv v budoucnu na eh, britsko-evropský vztah, než eh, britští poslanci na eh, tento vztah, protože pro vinou tedy politiky premiéra, eh, premiéra Johnsona. Eh, již nevěříme naší vládě. Čeká nás mnoho výzev, eh, musíme mnohé vyjednat, nebude na to dost, dostatek času. Ve Spojeném království já i mý kolegové se budeme maximálně snažit, abychom napravili naši chudavějící demokracii. Prosím, kolegové, stůjte při nás, společně braníme sdílené evropské hodnoty, standardy a práva občanů. Děkuji. Děkuji. Pan Roland už má třetí pokus o otázku. E, přijímáte? Nevidím žádný důvod, proč bych měla umožnit e, panu Rolandovi tady vystoupit e, nejvíce bigotnímu poslanci z Brexit, stranu Brexit. Pana Rolande, myslím, že to znamená ne. Dalším řečníkem na jednu minutu je pan Garikano. Děkuji paní eh, místo předsedkyně, pane Barniere. Podobně jako někteří předchozí kolegové i já se chci vyjádřit k otázce těch žádostí o eh, status osazené osoby. Já jsem byl v kontaktu se španělskými občany v Británii, kteří mi říkají, že ten systém je zbytečně krutý a eh, vede k celé řadě problémů. Eh, to potvrzení eh, přijde e-mailem, který si můžete vytisknout, který vám říká, že, jste, že vám byl no, udělen ten status osané osoby, ale není to žádná, žádný průkaz, eh, se kterým byste mohl cestovat. Rozhodně to můžete ztratit. To by šlo velmi rychle chce vyřešit. Je to takový průkaz fotografií, který byste mohli dostat, podobně jako Spojené státy to dávají přistěhovalcům, kteří mají zelenou kartu. A myslím, že takto je to příliš kruté a mělo by to být eh, prioritou v těch jednáních s Británií, aby, eh, tak jak to říkáme v našem usnesení u bodu 10, aby byl dán fyzický doklad eh, o tom, že ten, ta žádost byla zpracovaná. Paní Eriči, na jednu minutu. Dnes velké téma je dvojí, jsou to práva evropských občanů v Británii a práva britských občanů v těch českých státech EU. Ale ten hlubší problém je stejný. Nacionalistické pravicové, nacionalistický pravicový populismus, přesto, co říká pan Van Orden, my eh, tady vnímáme porušování našich práv, my budeme bojovat za to, abychom chránili ty, které vyhrožuje ministerstvo vnitro v Británii. Měli bychom chránit tato práva, aby máte tu možnost eh, ta práva chránit, tak eh, nevy, ne, nejednejte tak, jak teď jednáno s vámi, buďte štědří. Mohla bych eh, parafrázovat Sokrata, Nejsem jenom občanka Skotska a Británie, ale i Evropy a celého světa a nechci eh, ztratit, ztratit nic eh, z těchto identit. Paní Richie, pan Rowland eh, chce vám položit otázku, přijímáte? Ano, odpovídám stejně jako paní Chance. Mluvám se, pane Rolanda, ale byl jste znovu odmítnut. A teď paní von Víze na jednu minutu. Děkuji. Já jsem eh, jedna z těch občanů, která nemohla hlasovat v referendu v roce 2016, ale eh, teď už britský pas mám, stálo mě to 1500 liber, mnozí si to dovolit eh, nemůžou. To je součástí velmi nepřátelského postoje britské vlády. Eh, jsme požadovali, aby eh, se snížil ten poplatek za občanství. Stráta, eh, hm, to je další problém. Evropští občané by měli mít právo si nechat své původní občanství, ať už se rozhodnou stát britským občany nebo ne, je pro ně důležité vědět, že nepřijdou o svá práva jako evropští občané. A na závěr chci vyzvat Britskou, eh, Evropskou unii, aby udělila evropské občanství těm britským občanům, kteří podobně jako v mém volebním okrsku chtějí eh, zůstat našimi sousedy a chtějí si eh, ponechat ty svobody, které jim dávají evropské smlouvy. Bylo by to dobře pro ně, pro Evropskou unii a bylo by to dobře také pro pokračování přátelského vztahu, který tak naléhavě potřebujeme. Děkuji. Paní von Bíze, pan Roland eh, by vám chtěl položit otázku, přijímáte? Eh, určitě, neberte si to osobně, ale eh, dáma říká ne. A teď catch the eye, pan Kelly na jednu minutu. Whether we like the first past the bez ohledu na to, zda se nám systém registrace k pobytu líbí nebo ne, tak je to britský systém, který byl eh, zaveden a Boris Johnson získal při volbách eh, Většinu k Brexitu dojde na konci ledna a nejvíce toho bude litovat eh, Irsko, moje země. Máme společnou historii, jsme sousedy a jsme si blízcí i ekonomicky. Takže chci poděkovat všem poslancům ze Spojeného království, kteří s námi spolupracovali po celou řadu let v Evropském parlamentu. Ovšem realita je taková, kterou musíme akceptovat a musíme přestoupit do další fáze kdybychom se měli zaměřit na dohodu o volném obchodu. A to bude žádat dobrou vůli na obou dvou stranách, a nedílnou součástí samozřejmě vyřešení občanských práv podle toho eh, budeme připraveni vyjednávat o volném obchodu, takže je potřeba eh, přestat eh, kolem sebe kopat a začít se soustředit na řádné provedení dohody, včetně dohody o volném obchodu. Nyní paní Ward, prosím. Já a miliony britských a evropských občanů brzy zažijeme situaci, kdy nám budou odebrána občanská práva kvůli nekvalitnímu demokraticky vadnému systému, který eh, je založen na eh, mizinformacích a nezákonných postupech. Je to jako z diktátorského státu a ne ze západní demokracie. Znamená to, že jsou tady tři skupiny lidí, jichž se Brexit nejvíce dotkne a ty nebudou mít žádné slovo ohledně toho, jak bude vypadat jejich budoucnost. Mluvím za mladé lidi, jejich životy se omezí, pokud jde o příležitosti, nezmiňuji například dětské uprchlíky, které odmítají eh, konzervativci jakkoliv eh, zvážit. Jsou tady miliony občanů, kteří studují, pracují a platí daně ve Spojeném království a jsou z EU a naopak eh, Britové, včetně starších občanů, kteří se usadili v Evropě, kde například čerpají eh, zdravotní péči. Nemůžeme nikdy schválit legislativu pro všechny komplexní situace, které mohou v lidském životě nastat. Ale na závěr, paní předsedkyně, ještě o volné pohybu. V současné době to vypadá, jako Eh, že konzerva masa bude mít více práv při přechodu hranice než člověk. Takže já si myslím, že to je skutečně hambou eh, těch, kteří zastávali Brexit, že z nás dělají něco méně než konzervy. Paní Vort, pan Roland eh, má na vás eh, dotaz. Já si nemyslím, že dává smysl, aby tito lidé dostávali mm, eh, jakékoliv další právo vystupovat, eh, když nechodí na výbory, nepracují, neodvádějí svou práci. Nejprve, ať chodí na výbory, ať si skutečně odpracují svou výplatu, než aby tady šířili rozkol a nenávist. Paní předsedkyně, pane Rolande, byl jste odmítnut. Paní Gibson. Not now. Děkuji. Já chci hovořit jménem práv občanů. Občanů, kteří přicházejí o důležitá práva, na která se spoléhali po celá desetiletí. Lidé se přestěhovali, změnili své životy, vstoupili v manželství, měli děti, dělali si plány do budoucna. A nyní eh, vinou politiků, kteří sledují své vlastní zájmy a vinou toho, že byli eh, byly popřeny politické eh, sliby, o to všechno přišli. Lidé, kteří žili jako jedni z nás, nyní je s nimi zacházeno jako s outsidery i přes veškerou práci, kterou odváděli celá léta, kdy jim nikdo eh, kdy je nikdo neupozorňoval, aby si uschovali určité dokumenty. Nyní žijí v nejistotě. Nikdo se na ně eh, se za ně nepostaví. Tento parlament má jedinečnou příležitost vyslat jasnou zprávu britské vládě, radě a komisi. Prosím, vyšlete sdělení, že Evropský parlament se postaví za veškeré své občany. Děkuji, pan Brodzinský, jednu minutu. Dámy a pánové, skoro eh, by se chtělo zeptat pana Barniera, jestli během debaty s, britského, eh, eh, s britskou vládou, jestli, jestli slyšel také názory, které zde slyšíme na levici a na pravici, když hovoříme o té dohodě o vystoupení, kdyby byl, bývala byla napsána na základě emocí, které jsou zde, které jsou zde Eh, prezentovány. Eh, potom eh, mý spoluobčané Poláci v Británii by měli život vlastně úplně jiné situace. Já jsem mnohokrát hovořil s britskými politiky a s velikou radostí jsem slyšel od v Británii žijících Poláků, kteří si užívali nejrůznější práva, hovořili, pracovali jako policisté v nejrůznějších odborných profesích, Eh, řekli nám, že se chtěli vrátit do Polska, uvědomili si, že nejde jen o milion Poláků, že tam jsou také miliony a tisíce dalších evropských občanů, kteří zůstanou v Británii. Proto se musíme řídit rozumem a pracovat eh, v klidu, bez emocí. A panu Verhofstadtovi. Eh, princ Harry a Meghan si nevybrali Evropskou unii, ale Kanadu pan Ferreira. Děkuji, paní předsedkyně. Dohoda o vystoupení eh, eh, Spojeného království z Evropské unie není dostatečná ohledně práv občanů, kteří tady studují anebo pracují a mm, blížší občané v Evropské unii. ať už to jsou ti, kteří tam pobývají dlouhou dobu, nebo kteří se eh, k tomu teprve eh, chystají. A evropská legislativa eh, také v této oblasti není dostatečná. Připomeneme si například to upřesnění, které bylo o kterém bylo rozhodnuto nedávno. Týká se to práva na pobyt, práva na nediskriminační zacházení, přístup k zdravotnictví, přenositelnost eh, práv, sociální eh, zabezpečení, sloučení rodin, uznávání univerzitních kvalifikací a tak dále. Všechny tyto eh, věci je potřeba vyřešit, je potřeba o tom jednat se Spojeným královstvím a bude muset proběhnout také bilaterální jednání s každým členským státem a Británií, aby se upřesnili tyto věci v tom vzájemném vztahu v budoucnosti. Catch the Eye tím končí a já bych chtěla, chtěla eh, dát slovo našemu hlavnímu vyjednavači pro Brexit Michelovi Barnierovi. Děkuji, paní předsedkyně, paní eh, ministrině, vážení poslanci. Tady v parlamentu, ale i jinde jsem vždy eh,